Okay, friends, we... Vážení přátelé, bohužel nás tedy jenom velmi málo, což je škoda, ale nemohu nutit poslance a poslankyně z výboru, aby tady byli. Začneme tedy dnešní zasedání se spožděním a začneme bodem jedna na pořadu jednání. Můžeme přijmout pořad jednání čase ještě oznámení tlumočníků nastal 24. týden protestní akce tlumočníků. Vedení EP se žádným způsobem nepokusilo vyřešit nastálý spor. Generální téměř navíc po 8 měsících diskusí s výborem zastupujícím zaměstnance zaujal ještě tvrdší postoj. Tlumočníci následně končí svou práci nejpozději přesně podle programu. Děkujeme za, progr- za pozornost. Nyní, co se týče probíhajících inst- interinstitucionálních jednání, máme tady OŠU Eurofond a CDFOP a čtvrté technické zasedání proběhlo včera. Dohodli jsme se na řadě technických záležitostí, ale hlavní, politický, hlavní politické problémy jsou zatím nedořešeny. Diskuse bude probíhat už za nového rakouského předsednictví rady s tím, že 10. července máme naplánovaný další trialog. Teď, co se týče společného rámce pro evropskou statistiku týkající se osob a domácností, tak poslední trialog proběhl 21. června. Jehož výsledkem byla dohoda spoluzákonodárců která bere v úvahu technická omezení a rozpočtová omezení statistických úřadů. Hlasování o výsledku bylo předběžně naplánováno na 11. červenec. Dnes máme k dispozici tlumočení, ale všichni víme, jaká situace nastala v souvislosti s tlumočením. Takže prosím, berte na vědomí, že pakliže nebudeme mít tlumočení, tak bude možné pokrytit jenom pět nejhlavnějších jazyků. Angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu, nejvíce používaných jazyků. To je jenom tedy, abyste věděli, jsme seznámeni ze situací týkající se tlumočení. Teď nás čeká další bod, bod 3. krátká zpráva z dubnové návštěvy Otavy a Toronta v Kanadě. Dokumenty máte ve složce z 28. června. A výsledky posledních dvou zasedání koordinátorů MPL máte také mezi dokumenty ze zasedání, pokud se chcete podrobněji dozvědět, co tam bylo rozhodnuto. Bod 3. Schválení zápisu z 24. května 2018. Proti tomu nikdo námitky nemá. Takže můžeme k bodu 4 na pořadu jednání, tedy prezentace Evropského účetního dvora, k tématu, které je pro tento výbor myslím, že snad pro všechny výbory v Evropském parlamentu zásadní. Je to informační dokument o integraci státních příslušníků třetích zemí. Dám slovo Iljaně Ivanové, kteráž to je členka Evropského účetního dvora. Prosím. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, a přeji všem Dobré dopoledne, vážení poslanci a poslankyně. Vždy ráda vystupuji i takto brzo ráno ve výboru pro zaměstnanost. A před poměrně dlouhou dobou jsem prezentovala záruku pro mladé a teď tady máme toto důležité téma, které je předmětem našeho nového produktu. Není to typická zpráva, s doporučeními. Je to spíše analytičtější informační dokument, který neobsahuje doporučení, Nicméně přesto věřím, že pro vás bude stále důležitý a že přispěje k obohacení diskuse o tomto důležitém tématu. Takže hned půjdu do toho. V poslední době se navýšil počet lidí, kteří žádají ochranu v Evropské unii, což pochopitelně znamenalo, že eh, se na evropskou migrační politiku více soustředujeme. 3,7 milionů lidí apliko- požádalo o azyl poprvé v Evropské unii od roku 2014 do roku 2017, což je trojnásobek předchozího čtyřletého období. Další osoby přicházejí žít do Evropské unie kvůli studiu, chtějí se připojit k rodině anebo zde pracovat. Tedy když hovoříme o přistěhovalcích, tak to jsou ti, kteří zde žijí legálně, ale nemají občanství. Představují zhruba 4 Procenta populace Evropské unie. Přistěhovalectví a integrace jsou propojené oblasti. Z řady studií vyplývá, že integrace přistěhovalců má řadu dlouhodobých ekonomických, sociálních a výhod pro země, kde se usadí. Integrace přistěhovalců ve společnosti je také hlavní zodpovědností členských států. Evropská unie v této oblasti má poměrně omezenou roli, v podstatě má pouze motivovat a podporovat členské státy v této oblasti. Co je to integrace? Různé typy přistěhovalců mají různé potřeby a jejich začlenění do společnosti vyžaduje opatření v řadě různých oblastí, včetně vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti takže integrace je výzva pro celou Evropskou unii. Byť tedy neexistuje na evropské úrovni žádná formální definice, tak v roce 2004 Evropská rada vytvořila 11 společných zásad politiky integrace přistěhovalců a tyto zásady vidíte na obrazovkách. Jak jsem říkala úvodem, Nemáme tady žádné závěry a doporučení, jelikož se jedná pouze o informační dokument, který zhrnuje opatření, které evropské instituce přijímají v oblasti integrace přistěhovalců. Na další obrazovce uvidíte krátké zhrnutí celé prezentace. Máme zde totiž sedm hlavních výzev, které jsme ve své analýze identifikovali. První výzva je zkrátit průtahy. Existují totiž studie, které říkají, že čím dříve se přistěhovalec začne integrovat, tak tím úspěšnější integrace bude. S tím, že členské státy mají v diskreci do určité míry, jak budou provádět migrační politiku a možná z toho důvodu se také přistěhovalci stěhují ze země, do které vstoupili jako první a tím se ale právě oddaluje začátek jejich integrace. Nicméně existují i jiné faktory, které mohou zpomalit integraci, například eh, dlouhé čekací lhůty na zpracování žádosti. Druhá výzva jsou rovná práva a politiky proti diskriminaci. Většina členských států pochopitelně se snaží o to, aby přistěhovalci nebyli diskriminováni. Nicméně podle přehledu z roku 2017 většina, přes 50, respektive 54 Evropanů, eh, má negativní postoj k přistěhovalectví ze zemí mimo Evropskou unii. A naše vlastní studie, na které jsme založili tuto analýzy, tuto analýzu říkala, že ve čtyřech z státech má negativní postoj populace negativní dopad na integraci přistěhovalců. Další výzva, eh, tu jsme viděli v dalších politikách a iniciativa to financování. Financování a vyhodnocení finančních potřeb v tuto chvíli zatím není zřejmé, protože eh, integrace a integrační opatření jsou financovatelná z různých fondů. V poslední době, jak jsem říkala na začátku, došlo k navýšení přistěhovalectví a Evropská unie dala k dispozici dalších 5 miliard euro, z nich 115 milionů bylo přímo přiděleno právě na integraci v rámci asilového, asilového migračního integračního fondu. Tato částka je tedy potenciálně k dispozici, je vysoká, ale pouze AMIF, který je poměrně malý, oproti dalším strukturálním fondům má k dispozici data, která jsme byli schopni uvěřit. Čili, když se mě zeptáte na to, jaká je k dispozici celková částka, kterou utrácejí členské státy za migraci, tak nevíme. Je to částka, kterou neznáme a neznáme ani počet přistěhovalců v této fázi, kteří eh, tyto prostředky dostali. Nicméně v rámci průzkumu na půl cesty AMIRFu členské státy oznámili, že potřebují více prostředků na integraci přistěhovalců. Efektivní přistěhovatelská politika bude vyžadovat řádné a komplexní vyhodnocení potřeb a také musí mít k dispozici dostatečné finance a to ve správnou dobu. Nicméně bez řádného vyhodnocení a odhadnutí prostředků, které budeme potřebovat a chápání toho, jak evropské peníze mohou doplnit vnitrostátní prostředky, zde existuje potenciální riziko, že tyto politiky nebudou účinné a z toho důvodu zde hovoříme o této výzvě. Čtvrtá výzva, kterou jsme identifikovali, vyplývá z akčního plánu Evropské komise pro integraci přistěhovalců, který byl přijat v roce 2016 obsahuje kroky, které má Evropská komise učinit a kromě toho motivuje členské státy v tom, aby se více zaměřili na přijetí dalšího opatření potenciálních na vnitrostátní úrovni. Nicméně, Evropská komise nebude sledovat naplňování těchto opatření, což omezí její schopnost poskytovat členským státům další podporu. Další výzva se týká podpory všech přistěhovalců prostřednictvím všech relevantních politických oblastí. Zjistili jsme totiž, že některé členské státy mají vnitrostátní integrační politiky, zatímco jiné přijímají opatření na místní či regionální úrovni a ještě další zahrnují migrační politiku do jiné politiky. Nicméně ve studii jsme zjistili, že řada členských států nepřijímá žádná opatření týkající se určitých druhů migrantů, například mladých anebo lidí bez státní příslušnosti. Na ty se nevztahují národní strategie. Dívali jsme se také na zprávy nejvyšších kontrolních úřadů, které říkají, že jak design, tak realizace integračních politik členských států trpí nedostatky. Je pro nás důležité, aby všichni přistěhovalci byli podporováni ve všech relevantních oblastech. Šestá výzva se opět týká financování a disponibility údajů. To je jaksi nedostatek, se kterým se setkáváme i v jiných politikách dost často, protože tento typ evropského financování nevyžaduje od členských států, aby sledovali výsledky u přistěhovalců, jinými slovy, tedy jestli jim tyto finance pomohou s integrací nebo ne. V průzkumu jedna třetina respondentů uvedla, že nepoužívají žádné ukazatele pro sledování výsledků. Zprávy z nejvyšších kontrolních úřadů, které jsme měli k dispozici, poukazují na nedostatek informací týkajících se integračních opatření a poukazují také na řadu slabin v monitorovacích systémech členských států. Monitorování výsledků migrační politiky na základě spolehlivých údajů by totiž umožnilo zainteresovaným stranám měřit pokrok, omezovat určitá, nebo najít určitá omezení a následně politiku přizpůsobit. A nedostatek dostatečného monitorování může zabránit v tom, aby byly řešeny skutečné potřeby migrantů. No a v neposlední řadě sedmý výz, sedmá výzva, kterou jsme našli, se týká složitosti financování a má to tady souvislost se třetí zmíněnou výzvou. Zjistili jsme totiž, že ze zákona členské státy musí mít koordinační mechanismy tak, aby maximalizovali synergii a minimalizovali překryvy. Nicméně z provedeného průzkumu vyplynulo, že ne všechny členské státy mají takovéto mechanismy. Pouze tři mají nějaká, nějaké koordinační instrukce a tady je velice důležité, aby se celostátní úroveň postavila do čela, protože struktura těchto fondů je také více úrovňová, takže od místních, regionálních až po celostátní orgány. Podle našich odhadů jsme zjistili, že třeba existuje 400 různých organizací, které mají na starosti opatření financovaná z evropských fondů v oblasti integrace přistěhovalců, nebo alespoň to tak platilo v období 2014 až 2020 a potom v kohezní oblasti máme ještě další orgány, které realizují nebo provádějí tyto fondy v praxi, takže systém je složitý a musí být řádně koordinovaný. Protože bez takovéto koordinace hrozí riziko, že tato politika nebude řádně implementována. Tolik tedy ve stručnosti k tomuto dokumentu a budu se těšit na vaše otázky. Thank you, Madam Ivanova. Eh, Děkuji, paní Ivanová. Nemáme tady moc členů, ale doufáme, že i tak mají otázky. Paní McIntyre a potom pan Hobbs. And then Mr. Eh, Madam Youngevas. A potom paní Youngevas. Thank you, thank you very much, Chairman. Děkuji, paní předsedkyně musím říct, že odsud nebyly ty snímky moc vidět, takže bych ocenila, kdybychom dostali kopii na papíře. Ale je to opravdu velmi zajímavá zpráva a velmi důležitá. Já e, jsem členkou za Spojené království a my um, jsme docela bojovali už několik let s začlenováním migrantů. A myslím si, že je to jakási politická potřeba. Musí své síly spojit všechny politické strany. Po referendu o vystoupení z EU eh, došlo k navýšení počtu eh, činu z nenávisti a upřímně řečeno jsou to lidé, kteří nemají dostatek informací a mají pocit, že um, mohou podnikat trestnou činnost vůči migrantům a projevit tak svou nenávist. A já jsem um, z oblasti West Midlands, uh, eh, spustili jsme iniciativu West Midlands Together a mají to na starosti uh, kolegové z Labour Party. Spojili jsme ale více politických subjektů, proto ten název Together, společně, abychom jasně řekli, že jsme všichni proti těmto trestům činům z nenávisti v našem regionu. Výsledkem je dobře odvedená práce, podařilo se nám uspořádat konferenci pro mladé lidi, kde jsme oslavovali různé kultury a vůbec podnikáme různé činnosti, které jsou přínosné. Máme velkou podporu. A já si myslím, že toto je dobrý příklad toho, jakým způsobem můžeme přistoupit k začlenování migrantů. My jsme nedostali žádné financování než nějaké dobrovolné příspěvky, které se nám podařilo získat a částečně, protože jsem ani nevěděla, že něco takového je možné. A to, co jste nám dnes řekla, to mě trošku uh, překvapuje, způsobuje mi to obavy, um, že tady financuj, financování je k dispozici a já si myslím, že potřebujeme nejenom lepší koordinaci, ale potřebujeme tomu dá, dělat větší reklamu. Já jako europoslankyně bych předpokládala, že budu vědět, co je k dispozici, co existuje a o co můžeme požádat. Uh, takže já s vámi naprosto souhlasím, že potřebujeme lepší koordinaci a musíme tomu dělat větší reklamu. A mám v podstatě dvě otázky. Za prvé, vy jste mluvila o dodatečných opatřeních. Můžete nám uvést nějaké příklady takových dodatečných opatření? A potom druhá věc, která mi způsobuje velké obavy, je začlenování žen protože často dochází k jazykovým překážkám a často ženy zůstávají doma, jsou tam samé a je to dost omezující také z hlediska společenských norem a tím pádem se nemohou pořádně začlenit. Trvá to opravdu generace, než eh, jejich děti hmm. začnou mluvit místním jazykem a stanou se součástí komunity, což je opravdu tragédie, protože chceme, aby ženy hrály stejnou úlohu v oblasti zaměstnání, podnikání a vůbec, aby se zhostily své úlohy ve společnosti. A rozhodně potřebujeme vyvinout zvláštní úsilí na to, abychom začlenili ženy. A zajímalo by mě tedy, jestli máte ještě více údajů o tomto tématu a co z těchto údajů vyplývá. Děkuji, pan Hoč. Dania pytań się. Děkuji mnohokrát. Já bych rád v několika málo větách reagoval na eh, ten váš komentář. Eh, totiž tedy co do protestu tlumočníků. Mě eh, dost irituje, ba až rozčiluje, jakým způsobem Evropský parlament reaguje na eh, tento protest. Říká se, že Evropský parlament je místo, kde dialog leží v samotném srdci demokracie. Já zde ale nevidím žádný dialog, žádné srdce a žádnou demokracii. Pozornost vůči eh, pracujícím lidem si žádá dialog, a řekl bych, že takovéto znehodnocování e, práce z hlediska odpovědných míst v parlamentu je velice neuspokojivé a mě to dost rozčiluje. Myslím si, že náš výbor by měl připravit prohlášení ve smyslu, že Tlumočníci eh, nesmějí dostávat takovéto zacházení z hlediska parlamentu, ze strany parlamentu. Co se týká té prezentace, dovolte mi rovněž pár poznámek. Jde tady o velice komplikovanou záležitost. Je potřeba postupovat velice opatrně. Ale jedno je jasné – integrace bez asimilace, to je utopie. Otázka je, jaká vzdělávací opatření bychom měli zavádět, tedy na obou stranách, aby integrace byla jaksi lépe podchycena. Často totiž vůbec ani nevíme, zda si migranti přejí být asimilováni. Třeba ne, možná mají jiné důvody, proč přicházejí do Evropy. Řekla jste, že polovina Evropanů se k otázce migrace staví negativně. A k tomu má otázka. Přemýšleli jste o tom, že bychom třeba mohli pomáhat eh, v, u zdrojů těch problémů. Tam bychom měli budovat infrastrukturu, eh, silnice, školky a tak dále a tak podobně. A tam právě bychom měli posilovat vzdělávání. Možná to by byl ten správný způsob. Musíme udělat vše, co můžeme, abychom lidem na těch místech pomáhali, aby tam mohli zůstat a žít tam v míru. A aby mohli žít bez hrozby nějakého násilí. To je velice důležité. Já vím, že vidím, že migrační politika nedosahuje příliš úspěchů. Potřebujeme v této oblasti skutečně eh, rozumná opatření. 1. července má kancléřka Merklová představit nový program k migraci, což je dobře. Ale, jak jsem řekl, musíme se soustředit zejména na politiku u zdrojů migrace. Děkuji, paní Jongerius má slovo. Děkuji a děkuji eh, jak za vaši prezentaci, tak za zprávu. Spousta lidí mluví o tom, jak probíhá krize v souvislosti s migrací a já si myslím, že to zpráva ukazuje, co může být uděláno a co může být uděláno lépe v tuto chvíli. Eh, kolegyně McIntyre říkala, že nevěděla, že jsou k dispozici tyto finanční prostředky a já musím říct, že já taky ne. A mám jednu otázku na sekretariát. Fond AMIF. Který výbor v parlamentu to má na starosti? Máme to my? Protože já nemám pocit, že bychom o tom kdy mluvili na výboru EMPL. Výbor Libe, dobře. Toto je možná taky příklad toho, že tady není úplně dobře koordinovaná práce i z naší strany. Já mám jednu otázku. Spousta problémů, na které poukazujete, jsou opravdu velké výzvy pro členské státy. A já si myslím, že je potřeba se zamyslet, jakým způsobem spustit diskuze na úrovni členských států, k zjištěním ve vaší zprávě. To by rozhodně pomohlo. Já jsem z Nizozemska a mám pocit, že jsme udělali špatné rozhodnutí. Měli jsme obavy, z toho, že společnost bude naštvaná protože bychom spustili nějaké programy pro migranty a my jsme řekli, že nebudeme mít žádné speciální politiky pro migranty. Takže máme politiky pro lidi, kteří mají problémy s gramotností, se čtením, psaním, ale neříkáme, že to je zaměřeno na přistěhovalce. A toto je možná jedno z vysvětlení, proč nemáme údaje v členských státech, protože my se bojíme toho, aby se někdo jiný ve společnosti nenaštval, že spouštíme politiky pro začlenování přistěhovalců. A já mám tedy otázku. Máte nějaké plány, jak ehm, spustit takovouto diskuzi na úrovni členských států ke zprávě? A nebo máte nějaké nápady, jak ehm, přesunout ty kroky odsud na národní úroveň. A potom otázka koordinace fondu. Já chápu, že existuje spousta organizací, které jsou do toho zapojeny. Asi 400 jste říkala. Ale taky si myslím, že pokud chcete začlenovat přistěhovalce do společnosti, tak je dobré začít na místní úrovni. Možná taky, jak jsme slyšeli eh, příklad paní McIntyre, A nebo možná zapojit místní eh, podniky, kteří které by se také mohly zapojit například do nějakých stáží nebo odborné přípravy a tak dále. Když říkáte, že potřebujeme lepší koordinaci, není tady potom riziko, že to všechno bude fungovat eh, jaksi z vrchu dolů, top down? Otázka je, jestli je to nejlepší způsob, jak to udělat. Jestli by to nemělo být spíš ze sporu nahoru. Protože máme také spoustu dobrovolníků, kteří se zapojují do této práce v různých eh, komunitách. A já si říkám, jestli tady neexistuje riziko, že když říkáte 400-500, to je příliš mnoho, Máme tady spoustu velkých organizací, které nepracují správně nebo tak, aby to zafungovalo. Děkuji. Děkuji vám. Já mám také jednu otázku, která souvisí s tím, co říkala paní Jonger. Ta integrace ze spodu nebo z vrchu, abych to řekla zjednodušeně, Toto je výbor pro zaměstnanost a my máme obrovskou odpovědnost. Musíme hledat konkrétní způsoby, jak vyřešit problémy, které vznikají v některých členských státech v souvislosti s začlenováním nebo nezačlenováním uprchlíků. Samozřejmě já, když se vracím domů, tak eh, my ve Švédsku nás je asi 10 milionů, máme 10 milionů obyvatel a my jsme přijeli asi 1 milion uprchlíků za docela krátkou dobu. Někteří odešli na jiná místa, ale spousta z nich zůstává ve Švédsku a budou ve, své, ve Švédsku žít. To je závěr, ke kterému došly orgány na politické úrovni. Na tom se shodli. A to vlastně znamená, že musíme hledat řešení, které neznamená, že musíme vyřešit krizi za pět měsíců nebo ani za pět let. Musíme opravdu tyto lidi začlenit. A U nás panuje široký politický konsenzus v tom smyslu, že začlenování vlastně znamená, že lidé, kteří přišli z jiné části světa, se musí začlenit do pracovního trhu. Sociální partneři uzavírají různé dohody, díky kterým tito uprchlíci můžou začít aniž by znali šve, švédštinu, aby, aniž by mluvili švédsky, začít pracovat, být v kontaktu s lidmi a zároveň dostávají možnost eh, proškolení a jazykové výuky. A sociální partneři ve Švédsku, to znamená zaměstnavatele i zaměstnanci, dosáhli dohody a dohodli se, že to prostě zvládnou. Samozřejmě se do toho zapojila i vláda, ale jsou to právě sociální partneři, kteří se rozhodli, že budou uprchlíky začlenovat tímto způsobem, tak aby to bylo dlouhodobé řešení a aby se zapojili do běžné práce v rámci švédského pracovního trhu. Je to dost složité, zvlášť v některých sektorech či v některých eh, regionech. Jinde to funguje, jinde jsou docela velké problémy. Ale zároveň musíme hledat konkrétní řešení. Doufám, že eh, ve Švédsku uvidíme velmi užitečné výsledky a pak se z toho poučí další členské státy. Protože tady mluvíme velmi často o tom, jakým způsobem je integrovat. Ehm, v členských státech máme velké rozdíly, objevují se rasistické tendence, ale prostě my musíme být spíše pragmatičtí. Musíme méně mluvit a více dělat. A já si myslím, že sociální partneři ve Švédsku a předpokládám, že i v jiných členských státech našli dobré řešení. Když těm lidem dáte práci, tak je to dobré i pro děti, protože děti vidí, že máma a táta mají povinnosti, ehm, nejenom doma, ale i v práci. Naučí se, člověk se naučí jazyk, prakticky a vydělá si peníze. A díky tomu má um, zajištěný pocit důstojnosti a pocit, že má věci ve vlastních rukou. Takže já si myslím, že to existuje mnoho různých způsobů, jak tyto situace řešit. Začlenování uprchlíků To není věc, kterou dokončíme za tři nebo pět let. Ono to bude trvat spoustu let. A já mám tedy otázku. Máte nějaké praktické kroky, co je třeba podniknout? Samozřejmě existují rozdíly mezi členskými státy, to je jasné. Jsou tady také různé situace, ale potřebujeme prostě nějaký praktický seznam, který bude k dispozici všem společenstvím, všem členským státům, na základě kterého budou moci podnikat konkrétní kroky, vyhodnotit situaci a bude to jakýsi impuls, protože existují tady členské státy v EU, které byly úspěšné, ať už v malém měřítku nebo ve větším měřítku. protože podnikly takovéto kroky udělali určité změny. A teď vidí výsledky. Takže musíme být praktičtí, musíme eh, být otevření a musíme hledat konkrétní řešení v konkrétních členských státech. Padlo tady spousta otázek, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, mnoho otázek, ale mnoho zajímavých otázek. Takže děkuji vám mnohokrát za všechny užitečné poznámky. Eh, máte pravdu, že integrace je obtížný a zdlouhavý proces. Trvá celá léta, než se adaptujete, než se integrujete a pak než změříte výsledky. A to je jeden z důvodů, proč eh, jsme v této oblasti nepředstavili zvláštní zprávu, i když se musím přiznat, že původně to byl přesně náš záměr tu zprávu představit, ale pak jsme zjistili, že data jsou aktuálně tak omezená, tak nedostupná, že bude lepší, když začneme takovým mini představením eh, celé té oblasti, abychom viděli, které jsou ty výzvy. Eh, začínám vlastně odzadu, eh, co musíme prakticky udělat. Vlastně to v tuto chvíli stále ještě není jasné, ale podnikáme krok číslo jedna, tedy abychom pochopili ten celkový kontext Tím se vlastně vracím k tomu, co říkala paní Jongerius ohledně vyprovokování debaty na úrovni členských států. To je něco, co je také součástí naší práce a kdykoliv nás tam pozvou, jedeme do národních parlamentů, kde se účastníme debat a pokud nás někdo pozve, tak samozřejmě rádi pozvání přijmeme. Řekla bych, že to je skvělý nápad, protože je to politika, která není politikou EU, jak jste zmínila, věci se implementují na místní a regionální úrovni. A e, tam je právě ta vysoká relevantnost pro ten místní lid. No ale když se vrátím k té první otázce, ke komentáři paní McIntyre, zcela s vámi souhlasím. To, co jste řekla, je přesně příklad, přesně argument pro ty výzvy, které jsme sami identifikovali. Jednak tedy ta schodná práva a antidiskriminace, Zmínila jste projevy nenávisti a diskriminaci a nutnost společných kroků. To je přesně to, co i my jsme identifikovali. Co se týká financování, řekla bych, že to je víceméně jasné, protože pokud nevíte, kolik peněz bude potřeba, je hodně složité cokoliv odhadovat a ve finále dospět jakýchkoliv výsledků. Samozřejmě financí není nikdy dost, ale když nedokážete změřit výsledky a nevíte, jakým směrem se věci budou ubírat, pak je vysoce pravděpodobné, že to povede k neefektivitě. Takže je potřeba lépe koordinovat, lépe propagovat tuto politiku. Zcela s vámi souhlasím. Ohledně dalších opatření, eh, ta jsou částečně zmíněna už v tom briefing dokumentu, tedy školení, vzdělávání, čím dřív, tím líp, jazykové kurzy samozřejmě, poznávání kultury, podnikatelství, integrace žen, Samozřejmě to neplatí pro všechny členské státy, jak zmínila paní předsedkyně, tak u vás ve Švédsku to začalo od z druhého konce, tedy nejprve práce a učení se jazyka až potom. Takže vlastně neexistuje univerzální postup, jak se to dá dělat nejlépe ve všech členských státech, ale minimálně můžeme sdílet osvědčené postupy a komise se o to také snaží. Je to rozhodně něco, co je krokem správným směrem, protože pak se od sebe můžeme vzájemně učit. No, v této fázi jsou data stále ještě hodně omezená, Ptali jste se na to, jaké jsou efekty těch snah v jednotlivých oblastech, zejména na integraci žen. Zatím to není jasné. Já vám nemohu říci nic vlastně k žádné zranitelné skupině, protože ono je docela složité získat ty celkové, eh, celkové údaje a v tuto chvíli tím pádem pro vás nemám žádnou odpověď. Ale vzhledem k tomu, že to je proces, který nějakou dobu trvá, tak snad později budeme mít více informací. Pak jsme měli další informace, eh, další komentáře ohledně integrace. Je to, není to jednosměrný proces. S tím bych souhlasila, protože to se v té naší zprávě taky zmiňuje, že v rámci toho integračního procesu jsou dvě strany. Jedna je přijímací a druhá je ta migrující. Takže oni vlastně musí chtít být integrováni. To také platí. No a když hovoříme o migraci obecně, tak v tomto konkrétním briefing paperu je integrace jednou součástí migračního procesu. Já jsem to řekla velice jasně hned na prvních stránkách, že integrace je vlastně ta poslední část toho procesu, nicméně ten proces jako celek je dlouhý a složitý. A teď, co se týká toho postupu z dola nahoru nebo z hora dolů v rámci integrace. To je velice dobrá provokativní otázka. Já bych se k tomu vyjádřila v tom smyslu, že my v první řadě tu nejsme od toho, abychom cokoliv doporučovali nebo abychom dávali recept, jak se mají věci dělat. Nemáme moc dost dat, abychom činili nějaké závěry, ale můžeme říci, že identifikace těchto výzev a potřeba lepší koordinace neznamená, že chceme více harmonizace nebo více společné politiky nebo něco takového. To, co chceme říci, je, že bychom se měli snažit vyhnout překryvům. Měli bychom pochopit eh, jednotlivé druhy financování, abychom se vyhnuli tomu, že jeden druh opatření bude financován Vlastně v první řadě nevíme, čím bude financováno, možná to bude financováno jedním fondem na národní nebo místní nebo naopak na evropské úrovni a tím pádem opět eh, vzniká neúčinnost, neefektivita výdajů. Eh, eh, a ty peníze by se daly jinak využít lépe. Takže ze zhora nebo ze zdola zatím žádné doporučení nemáme ale v rámci lepší koordinace a lepšího pochopení celkového toho rámce, celkového kontextu, to musíme vždy dělat tak, aby nevznikaly ne- neefektivnosti. No a na závěr mi dovolte říci něco, co jste řekla i vy, paní předsedkyně. Opět opakuji, toto není zpráva, nejsou zde žádná doporučení, ale ve finále bych řekla, že e, e, to je tedy mimo rozsah Eh, briefing paperu, ale integrace do pracovního trhu je ten závěrečný logický krok, protože oni přijdou, naučí se jazyk, vzdělají se a ve finále by se měli za- zaintegrovat do trhu práce. A pokud bych mohla říct něco co, na co bych navázala, pokud budeme pokračovat v této práci v rámci auditu na toto téma. Jedno doporučení by mohlo být něco, co jste řekla vy, méně slov a více činů. V tom s vámi plně souhlasím. Jinak bych řekla, že jsem se vyjádřila ke všemu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Díky, že jste přišla. Díky za tuto diskusi. Těšíme se, že vás brzy opět uvidíme. Děkuji. Tak, eh, milí kolegové, teď začne hlasování. Konkrétně v 10 hodin, jinými slovy, dáme si 6 minut přestávku. Třeba se nám sejde více poslanců. Takže prosím, bavte se konstruktivně a zábavně. Máte pět minut. Okay, friends, we shall... Vážení přátelé, pustíme se do hlasování, byť nejsme všichni, ale nedá se hold nic dělat. Když někdo nepřijde na hlasování, tak musíme předpokládat, že dělá něco jiného velice záslužného. Začneme návrhem stanoviska k celoevropskému osobnímu penzijnímu produktu, takzvané PEPP. E Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď eh, návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 170, ten odpadá. Návrh 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 173. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 174. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 175. Pro proti, zdržel se, zamítnuto. 176, kdo je pro, proti, zdržel se, No tak to bylo zamítnuto. Ale raději to zkontrolujeme. Konec hlasování, přičemž eh, jeden poslanec nemá kartičku, ale je to přijato 22 hlasů, takže to je poměrně snadné. Takže to je přijato. A teď co? Aha, teď 178. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 179, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 180, kdo je pro? Proti, zdržel se. Kontrola 180, nebylo to úplně jasné. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. No, přijato 21 hlasů pro. Návrh 181 pro. Proti. Zdržel se. A to asi také zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 23 hlasů pro. 182, kdo je pro? A počkejte, to odpadá. Aha, takže jdeme na 183, to taky odpadá. 184, 185, 186 odpadají, takže 187. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 188 odpadá, 189 také, 190 a 191 také, takže 192. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Teď 193, to všechno odpadá. Číslo 196. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A teď Toto zase odpadá až na dv- číslo 200. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 201. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 202. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Návrh 203 odpadá, takže číslo 204, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kontrola. Dobře, kontrola čísla 204. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 22 hlasů pro. Číslo 205. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Navrh 206 odpadá, 207 také, 208, 209 odpadají. Číslo 210, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Návrh 211 odpadá, takže číslo 212, kdo je pro? proti, kontrola, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 21 pro. Číslo 213. To musíme hlasovat. Ano, kdo je pro? Proti. Kontrola. 213, jenom aby to bylo jasné. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 21 proti tentokrát. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 219. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis H. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 223. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 224. To odpadá. 225. Kdo je pro? 225. Teď kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 226. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 227. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 228, 229 odpadají, takže 230. Kdo je pro? proti. To musíme zkontrolovat. Kontrola 230. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 23 hlasů proti. Návrh 231. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 232 a 233. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 234. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 235. Kdo je pro? Proti zdržel se. Zamítnuto. 236, kdo je pro? Proti, zdržel se. Řekla bych zamítnuto, ale radši to zkontrolujeme. 236. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 18 hlasy proti. 237 a 238 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 239 a 200... Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 240. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 241, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Prosím? Nic, aha. Takže návrh 244, protože tam ty mezi tím odpadají. Kdo je pro? 244. Proti? Kontrola 244. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 21 hlasy pro. Teď 246. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 hlasy pro. Číslo 248, kdo je pro? Proti? No, zase to musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 21 hlasů pro. Číslo 249, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 250, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 251, kdo je pro? Proti, Mm, zkontrolujeme 251. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro. 252 společně. Ne, společně. Dvěstě padesát dva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 253 odpadá. Neodpadá! Takže 253, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 254. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A tím pádem odpadá 255. Takže teď jdeme na číslo 260, nebo ne? Ano, nyní nás čeká pozněvací na 260, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 260, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 22 hlasy pro. Pozněvací návrh 261 odpadá. 200 62 společně ne. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme pozněvací rád 262. Zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 21 hlasy pro. Pozněvací návrh 263 odpadá. Nyní kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvací návrh 272. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 274, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní 278, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 280, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 281, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 283, kdo je pro, proti, ověříme 283. Zahajuji hlasování. Brzy ukončím hlasování. Ukončeno. Přijato 20 hlasy pro. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato o dva hlasy. Pozněvací návrh 285 ne, ten odpadá, takže 286, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh 289, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 290, kdo je pro, proti, zdrželi se Řekla bych přijato. se návrh 12 odpadá. 13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 296 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. se návrh 297. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Ověříme pozněvací návrh 297, zahajuji hlasování. Uzavírám jej. Přijato 19 hlasy pro. Teď ten další odpadá a pozněvací návrh 300 pro proti, zdrželi se, přijato. 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 303 odpadá, 304, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 305 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 306, kdo je pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit, abychom měli jistotu. Uzavírám hlasování. Přijato 36 hlasy. 307. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 308. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Tedy ověříme nejprve. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 23 hlasy pro. Pozněvací návrh 309 odpadá, takže 310, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, řekla bych přijato. Pozněvací návrh 311, kdo je pro? Ne, pardon, ten odpadá. Takže 312, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 315, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 316 a 17 odpadá, takže kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A nyní kompromis F.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 zdrželi se zamítnuto, 367, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 370, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 372, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 370, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se za přijato. 375, kdo je pro, proti, ověříme 375. ku Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 24 hlasy pro. Třista sedmdesát šest budeme hlasovat. Pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 377 bude pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 380, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A nyní kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 394, kdo je pro, proti, zdrželi se, řekla bych přijato, ale ověříme to. Pozněvací návrh 394, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 27 hlasy pro. Pozněvací návrh 396, eh, kde je pro? Proti? zdrželi se. Radši to ověříme. 396. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato o dva hlasy. 21 hlasů bylo pro. 397, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 401, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměvací návrh 404, kdo je pro, proti, ověříme 404. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 22 hlasů bylo proti. Pozněvací návrh 405 pro, proti, zdrželi se přijato. 406 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 406. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování zamítnuto o dva hlasy. 19 bylo proti. Pozměvací návrh 407, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměvací návrh 408, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměvací návrh 409, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozněvací návrh 410, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 411, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 412, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 413, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme pozněvací návrh 413. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 25 hlasy pro. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 417, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 418 odpadá, takže 419, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 420, kdo je pro, proti, ověříme 420. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. SAD o jeden hlas navíc. Přijato o dva hlasy. Nyní 422, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Abychom měli jistotu, tak to ověříme elektronickém hlasováním. Zahajuji je k pozněvacímu návrhu 422. Uzavírám. Přijato o jeden hlas. Pozněvací návrh 423, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 424 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 425 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 426 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 427, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 428 odpadá, takže 429, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 430 a 431 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 432, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 433 odpadá, takže 430. Ne, neodpadá. Ne, odpadá. 434 taky, takže není 435. Kdo je pro? Proti? Zdeželi se? Ověříme. Pozněvací návrh 435. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. O dva hlasy. Tak, nyní pozněvací návrh 19 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Pozněvací návrh 19. Zahajuji elektronické hlasování k pozněvacímu návrhu 19. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 22 hlasy proti. Pozněvací návrh 20 a 437? Ne, pouze 20. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Pozněvací návrh 437 odpadá. Totež pro 438 platí, takže není 439. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 448, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 22 pro? Proti? zdrželi se, přijato. Ne, pardon, ono to odpadá. Ne, 448 byla zamítnuta, takže v pořádku. Dobrá. A tam bylo minus u 22. Ne, 22 byla přijata. Aha, 22 byla přijata, dobrá. Takže jenom, aby bylo jasno. 448 byla zamítnuta a 22 byla přijata. Nyní pozněvací návrh 452. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 453 společně ne. Tak 453, kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme 453. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, přijato 23 hlasy pro. Pozněvací návrh 455 je další. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 450, eh, pardon, 460, kde je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 461, kde je pro? Proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 18, kde je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 469. Ne. 479. 479. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Pozněvací návrh 479. Zahajuji hlasování. And the vote is now closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 478, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto, myslím. Nebo si to ověříme. 478. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 hlasů pro. 481, kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Přijato. 24 pro? Proti? Zdrželo se? Řekla bych přijato, ale ověříme. Návrh 24. Zahájí hlasování. Návrh 24. Končím hlasování. Zamítnuto. 482. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Řekla bych zamítnuto, ale myslím si, že bychom to měli také ověřit. 482 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 hlasů pro. 483, kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 484, kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 484, říká předsedkyně. 484, kdo je pro? 483 i čtyři jsme odhlasovali, takže 485. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Musíme z toho věřit. 485. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 hlasů pro. 486 odpadá. Takže 487. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 488 padá. 489. Kdo je pro? Proti? zdrželo se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 490. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Já bych řekla přijato. 491. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Přijato. 492 pro, proti, zdrželo se, ověříme si to, 492. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro. 493. Kdo je pro? proti, zdrželo se, přijato. 495, ten odpadá, takže 494. Kdo je pro? Proti, zdrželo se, přijato. 496 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 497 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 498 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 499 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 500, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 501 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 502 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 503, kdo je 503. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 504, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 505, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 506, není to společně s dalším, takže 506, kdo je pro, proti, zdrželo se přijato. 507 padá, 508, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 509 odpadá, 510 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 511 odpadá. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 30, 29 ještě ověříme. 29. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti? Pozměňovací návrh 2 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 25 hlasů pro. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 36. Kdo je pro? Nehlásíte se mi. Dobře. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme si pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o dva hlasy. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdržel se, přijato 4, kdo je pro, proti, Ověříme. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Pozměňovací návrh 38, část 2. Kdo je pro? Proti? Třicet osm musíme ověřit protože to vypadá, že tady je téměř remíza. Končím, ještě pořád hlasujeme. Končím hlasování. Přijato o dva hlasy. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 39 pro. Proti? Zdržel se přijato. 6 pro, proti, zdrželo se přijato. 40 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, zdrželo se, ověříme. Pozměňovací návrh 41 říká paní předsedkyně 42. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se, ověříme, pozměňovací návrh 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro. Návrh 50 pro, proti, Zdrželo se zamítnuto, 51 pro, proti, Zdrželo se zamítnuto, 52, 53, takže dohromady 52 a 53 pro, proti, Zdrželo se zamítnuto, 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 60 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 61 pro, proti, ověříme pozměňovací návrh 61, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 hlasů proti. Pozměňovací návrh 62. Pro. Proti. Zdrželo se. Přijato. 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Já bych řekla, že přijato. A nebo dobře, můžeme to ověřit. Pozměňovací návrh 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 65 společně s 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 68, kdo je pro, proti, zdrželo se přijato. 69, kdo je pro, proti, ne, to je návrh, který odpadá. Takže pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme pozměňovací návrh 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o čtyři hlasy. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 78. Pro? Proti? Zdržel se Zamítnuto. 79. Pozměňovací návrh 79. Pro. Proti. Zdrželo se zamítnuto. 81. Pro. Proti. Zamítnuto. 82, kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. 83 pro. Proti? Zdržel se. Já bych řekla, že přijato. 84 pro. Ne, ten padá. 84 padá, když je přijata 83, takže 85 pro proti, zdržel se, zamítnuto 86 pro, proti, zdržel se, přijato. 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 88 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 90 padá, 91 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, 39 hlasů pro. Rozhodně nezamítnuto. Když už tady půl hodiny hlasujeme, tak si sloužíme přestávku. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Návrh 8. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 97. Pro? proti, zdržel se, přijato. 99 pro, proti, zdržel se, přijato. 98 odpadá. 100, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 101, kdo je pro? Proti, zdrželo se přijato. Sto dva odpadá, sto tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Návrh 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 107 pro. Proti? Zdržel se? Toto ověříme. Návrh 107. Uvidíme, jak to dopadne. 107. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 108, kdo je pro? Proti? Tady to budeme také muset ověřit. Zahajuji hlasování návrh 108. Zahajuji hlasování o 108. Teď končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Pozměňovací návrh 109 pro, proti. Toto také ověříme. Zahajuji hlasování u 109. Pořád můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato dva hlasy. 110. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Kompromis G. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 hlasů pro. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se přijato. Pozměvací návrh 114. Kdo je pro? proti, zdrželo se zamítnuto, 115, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 116 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 117, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 117 ověříme. Zahajuji hlasování. Kon... Přijato o tři hlasy. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Přijato. 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Zamítnuto. 121. Pro? Proti? zdrželo se, přijato. 123, kdo je pro? Proti, zdrželo se, přijato. 126, část 1. Kdo je pro? Proti. Nenašli jste to? 120, 126, část 1. Kdo je pro, proti? Zdrželo se přijato. 126 část 2 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. A nebo to překontrolujeme. Část 2. Takže ověříme část 2. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto dvacet sedm. Pro, proti, zdržel se. Také si musíme ověřit. 127. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. 128 pro, proti, zdržel se, přijato, 129 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato, Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Poprosím vás, abyste se ještě utišili. Děkuji. Potom se budete moct pobavit, jak bude libo. 138 padá, 139 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 140 pro, proti, zdrželo se přijato, 141 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 142 ten padá. Ne, nepadá, musíme ho odhlasovat. 142 pro, proti, zdrželo se přijato. 143 pro, proti, zdrželo se přijato. 144 a 145 pro, proti, zdrželo se přijato. 146 odpadá. 147 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nebo to ověříme. 147, zahajuji hlasování. And the vote is... Konec hlasování. A to je přijato. O tři hlasy, prosím pěkně. Návrh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 Chcete kontrolu 156? -ky? Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 20 hlasů proti. Návrh 157 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 158. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. No, a musíme zkontrolovat číslo 158, část 1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 22 hlasy. 158 část 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Eh, návrh 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 160 odpadá. Návrh 9 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 161, identický s číslem 162. Proti? Proti? Zdržel se zamítnuto. 163. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ještě jednou, prosím. Návrh 163 pro. Dobře. Proti? Přijato. Návrh 164 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 165 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 166 pro. Proti? zdržel se, nevidím, takže kontrola, zahajuji hlasování. Zahájeno, zahájeno a ukončeno. Zamítnuto. Návrh 167. Kdo je pro? Proti? Stržil se. Přijato. Návrh 100. 69 odpadá, takže máme hlasování o návrhu stanoviska v pozměněné podobě, to je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 35 hlasů pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Děkuji. Spravodaj. Eh, then... Eh, tak a budeme pokračovat, tedy eh, ekonomický dialog a výměna názorů na téma Evropského semestru 2018. Jde o doporučení pro jednotlivé země za účastí místo předsedy a komisaře Dombrovskise. A dále za účasti komisařky pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu paní Thyssen a za účasti komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti, který se ovšem omluvil a tím pádem na tento hospodářský dialog nepřijde.